Eh, přísahám na polskou ústavu, přísahám na polskou ústavu, když jsem začínal se svou profesí. A teď se snažím pravdivě pracovat a dostat této přísaze a obhajovat práva eh, polských občanů. A eh, pro mě to symbolizuje to, jaké lidi musíme v takovýchto situacích ochraňovat. Protože toto jsou lidé, kteří obhajují právní stát, kteří obhajují naši demokracii a kteří jsou páteří naší demokracie a všech systémů, z kterých my jsme tady v minulosti společnosti profitovali. A státní zástupci a právníci jsou skutečně základem tohoto tripartitního systému a proto je důležité je ochránit. Znamená to také ochranu eh, separaci mocí a také naší demokracie. A eh, tak, jak to už řekli kolegové, mm, to, co jsme zažili v Polsku v minulých letech, mm, je organizovaná kampaň zaměřená právě proti těmto, této důležité páteři. A mm, paní komisařka už to zmínila, mluvila o nedávném vývoji na tomto poli. Eh, EU instituce a tento parlament měli učinit kroky k tomu, aby obhájili právní stát a evropské občany v Polsku. Ale věřím, že článek 7 eh, vlastně už ukázal, že často přicházíme pozdě a jsme málo flexibilní. Ehm, tak abychom eh, se postavili proti těmto útokům. Myslím si, že musíme zvolit celostnější přístup a mechanismus mm, právního státu, který bude navržen, bude jedním z nástrojů, které potřebujeme k tomu, abychom spolu s rozpočtovými opatřeními a s tím, že umožníme občanským společnostem a těmto zástupcům vzájemně spolupracovat, bude dobrým nástrojem. A chtěla bych závěrem říci, že chorvatskému předsednictví se mm, podaří, překládat další příklady a že se postaví za právní stát. Ale buďte ujištěni, že ať se stane cokoliv, tento parlament bude pokračovat a bude se zasazovat za právní stát a demokracii i do budoucna. Děkuji vám. Děkuji. A nyní pan Medicine. Děkuji. Nejprve bych rád popřál všem polským, eh, říct všem polským přátelům, že doufám, že to vše přežijí. Eh, chtěl bych eh, říci, byli to polští soudci, s kterými jste mluvili a kteří slíbili svou přísahou, že budou ochraňovat eh, soudní systém v Polsku, ale myslím si, že oni eh, eh, přísahli v režimu sovětském, když Polsko bylo okupováno sovětským svazem, protože jinak podle nové legislativy by nebylo možné ho, mu dát výpověď a proto on vlastně nepracoval pro Polsko, ale pracoval pro komunistický režim. Můžeme říct, že je to ostudné, ale měl by se poučit. Další věc, kterou bych rád hm, řekl, tři měsíce po volbách 43 hm, lidí podpořilo polskou konzervativní stranu. 43%. To je skutečnost. Mají velice silný mandát, aby prováděli reformy. A mluvíme tady o právním státu a hodnotách. Závěrem bych to rád ještě řekl pokud ne, tak mě opravte, máte možnost být teď mlčet a hovořit později, ale pokud hovoříme o hodnotách, tak bychom měli vést diskuzi dříve, když jsme mluvili o druhé světové válce. A slyšel jsem mnoho řečníků, slyšel jsem mnoho řečníků, kteří mluvili Eh, prospěch rudé armády a jak zachraňovala tato armáda svět. Mm, eh, je to teď v souladu s evropskými hodnotami, že vychvalujete režim, který zabil 20 tisíc polských eh, osob v Katyni. Jsou toto evropské hodnoty? O tomto popřemýšlejme. Pane To je tu jedna modrá karta pro vás, přijímáte? Ano, jistě.

Unfortunately, I have not registered my speaking time for the next session. Já budu v parlamentu, bohužel už nemám řečnickou dobu, ale zkusím se zapojit formou Catch the Eye nebo modré karty, takže děkuji za eh, tento podnět. Já ho rád využiji. Naše další řečnice je paní Beata Šídlo, prosím. Hm. Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, Soudy v Polsku jsou svobodné a nezávislé. Polsko je právní stát. Polští občané mohou protestovat a nikdo proti ním nezakročuje. Každý, kdo tvrdí něco opačného, lže. Všichni Poláci, kteří sedí v tomto sále, také soudci, kteří byli pozváni, to vědí. Před čtyřmi lety za chvíli bude výročí skutečnosti, že tehdy opozice 19. ledna 2016 zorganizovala debatu proti Polsku. Já tehdy jako premiérka jsem měla tu čest být zde, v tomto sále a účastnit se této rozpravy ve Štrasburku a zastupovat zde svou vládu. Tehdy jsme hovořili o situaci v Polsku, o reformách, o všem, co eh, se mělo změnit, zrealizovat, o všem, co bylo nutné. A právě polská vláda se chopila tohoto úkolu, vláda strany PIS, neboť i e, polský lid jí svěřil tyto úkoly a my jsme provedli celou řadu reform sociální, hospodářské, správní a Poláci si toho váží a opětovně nás poctili svou důvěrou opět nás zvolili, dostali jsme další mandát, tak abychom mohli sestavit další vládu, která bude pokračovat v reformním nastoleném kurzu. Během čtyř let se nám podařilo mnoho dobrého a Poláci i nadále čekají na to, až zrealizujeme veškeré reformy, včetně reformy soudnictví, neboť soudy musí sloužit občanům a nesmí sloužit k tomu, aby se chránila privilegia určité skupiny, o, jako, kteří si, chtějí, si je chtějí uchovat. A polská vláda opětovně a také před čtyřmi letmi prohlašuje, proč je nutné takovéto reformy v polském soudnictví provést. Neboť soudnictví je jediná oblast, která během období transformace zreformována nebyla. Soudnictví je jistým reliktem komunistického státu ve svobodném státě, který je členem EU. Komise o tom ví, i vy o tom víte, neboť my zde v parlamentu jsme to opakovaně vysvětlovali. Z tohoto důvodu eh, máme tu reformu soudnictví. Polsku. Veškeré změny provádíme v souladě s polskou ústavou a také v souladu s evropskými právními předpisy, ale v první řadě v souladu s vůlí našich obyvatel. Vždy jsme byli otevření pro dialog a také jsme byli otevření ob, a vstřícní vůči určitému objasňování, ale pokud chceme vést skutečný dialog, musíme mít takovou tu otevřenost na obou stranách. A já mám pocit, že si komise a parlament takovýto otevřený dialog nepřejí. Předseda, děkuji vám, paní Šidlo. Ich möchte, ich Rád bych pravidlo, které zavedl můj předchůdce za předsednickým stolem, pro tuto rozpravu ponechat. Tedy na každého řečníka pouze jedna modrá karta a někdo, je mi to líto, kdo je na řečnickém seznamu, eh, bohužel nemůže položit modrou kartu a proto nyní, nyní tedy mohu poprosit pana Šikorského, aby položil svou otázku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mm, tehdejší z Kašídlo, bývalá premiérka Šídlo, není řekla, že vše, co se děje v Polsku, je v souladu s ústavou. My nevíme, zda je to v souladu s ústavou a to proto, že paní Šídlo je právě ta, která řekla, že rozsudky ústavního soudu nesmí být zveřejňovány a tím vlastně začala ta perioda porušování ústavy v Polsku a také porušování zásady právního státu naší zemi. Paní Šídlo je eh, rozhodně není nestranická v této věci, neboť i eh, kvůli ní eh, byla provedena ta slyšení tolik porušování ústavy předseda, musím říci, že modrá karta slouží k tomu, aby byla položena otázka a ne k tomu, aby se ten předkladatel účastnil rozpravy. Je mi to líto a tímto je naším dalším řečníkem pan Arvanitis Konstantinos. Poskytnout odpověď. Pane předsedo, to nebyla otázka ale pan Šikorský hm, právě lhal. V podstatě bychom měla postavit před soud. Neexistuje žádné soudní řízení, které by se týkalo mé osoby. Pane Šikorský, jste lhář a nejste hoden toho, abyste tady měl mandát a zastupoval polský národ. Předseda. Prosím, prosím, velice bych tedy si dával pozor s takovými to prohlášení, kdy jeden druhému něco podsouvá. Právě proto tady máme tu rozpravu o dodržování zásady právního státu v Polsku. Paní komisařka již poskytla úvodní projev a další řečník je pan Halický. Děkuji, pane předsedo. Pocházím z Řecka a zastupuji zde eh, frakci GUE NGL, tedy levici, jsme velice zdrženliví, co se týče zásahu EU eh, do situace v členských státech. My v Řecku s tím máme velice špatné zkušenosti, týkalo se to toho programu Úspor trojky, ale v případě Polska souhlasím s tím, že eh, vypracujeme zprávu, která se nebude týkat pouze soudnictví, ale také veškerých základních práv, která jsou momentálně eh, či která se momentálně nachází v krizi. To byl od samého počátku postoj mé frakce a myslím celého pokrokového spektra zde v parlamentu. V Polsku momentálně je situace, že judikative Eh, vlastně si pohoršila na úkor exekutivy. Nezávislost soudců je ohrožena, to jsme dnes jasně slyšeli. Jde o to také omezovat či zakázat pokládání předběžné otázky Evropskému soudnímu dvoru. Chceme říci, že my stojíme na straně soudců, kteří vyšli do ulic. My jsme proto, aby existovala svoboda Eh, tisku, svoboda shromažďování, svoboda projevu. Jsme proto, aby se dodržovala práva pracujících žen, soudců a všech lidí, kteří jsou v nebezpečí. Přejeme si Evropu, která, ve které budou panovat veškerá tato práva. Nechceme Evropu tmářství a strachu a proto by si, si myslím, že bychom soudcem podpořit měli. Předseda, děkuji, já se vám umlouvám, že kvůli modré kartě jsem, jsem blíž o krok dál. A nyní musím tedy hlásit, že nyní zahajeme debatu individuálních členů, poté co hovořili eh, poslance jednotlivé frakce, ale slovo má na jednu minutu pan Halicky. Pane předsedo, demokracie je suverénem právo, je třeba dodržovat ústavu a nesmí, se, nesmí být porušována. A žádná politická strana ani vládnoucí strana nemá právo porušovat ústavu či porušovat smlouvy. Totiž tato rozprava ta není o Polsku, je o chránění zásady právního státu a ochraně EU. Je třeba, aby soudci, kteří chtějí dodržovat smlouvy a ústavu, takovýto soudci nesmí být podrobeni kázenskému řízení či nějakým způsobem sankcionování. Děkuji mi tedy komise, že se zabývá tímto tématem. Vedoucí já jakožto vedoucí eh, polské delegace v EPP chci říct si také to, to jsme pro usnesení, které posílí EU a bude ji chránit, neboť přesně tato očekávání my máme vůči EU, jakožto občané bez právního státu žádné svobody být nemohou. Předseda, děkuji. Akceptujete modrou kartu od pana Jakyho? Ne. A ne, ne, pan Jaký je na seznamu řečníků vy také. To znamená, že se dostáváme k dalšímu řečníku, a to je paní Silvia Spurek. Vážený eh, pane předsedající, vážení kolegové, teď um, sledujeme Polsko, je to neustálý eh, eh, karneval a cyklus zničení soudnictví. Je to proces, který sledujeme po celé léta eh, jako zástupně předsedkyně výboru pro lidská ženská práva a teď fungují v Evropském parlamentu bourání ústavního tribunálu, kontrola soudnictví, monopol při jmenování soudců, nejvyšší soud. Teď tady máme návrh onoho zákona, který umožní omezení nezávislého soudnictví ještě víc více. Není pochyb o tom, že všechny tyto změny eh, eh, jsou naprostým porušením právního státu. A je mi líto, že musím říct, že eh, kroky, které byly učiněny občanskou společností dosud, mm, protesty soudců a spuštění slyšení pod hlavičkou článku 7, to všechno bylo nedostačující. A proto nastal čas, mm, abychom učinili další kroky je nezbytné, abychom eh, pozastavili eh, eh, aktivity nejvyššího soudu a disciplinární komory a je nutné, aby tento stát začal dodržovat standardy právního státu, aby to bylo navázáno na poskytování finančních prostředků. Děkuji. Děkuji paní Feld, Sofia. Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych ráda poděkovala mm, Evropské komisi za odhodlanou eh, intervenci, eh, ale eh, v, tom, v duchu toho, co řekla má, má polská kolegyně z EKR. Vy legitimizujete svůj útok na soudnictví tím, že odkazujete na komunismus, ale ohledeme od skutečnosti, že to bylo před 30 lety a někteří soudci jsou dosti mladí. Ale co mě tady zajímavé je, že některé strany vaší skupině, jako třeba Holandské fórum pro demokracii, využívá přesně, používá stejně stejného jazyku v mé zemi aby útočilo na soudy tam. Nikdy jsme neměli žádné komunisty, kteří byli u moci. Takže je to zcela jasná záminka pro to, aby se tady omezili moci eh, soudnictví, eh, eh, práva soudnictví. Je to proti zájmům evropských občanů. Polští občané jsou velice proevropští v Evropské unii, v celé Evropské unii, ale pokud neuvidíte, že my máme tady Evropský soudní dvůr a rozhodnutí tohoto parlamentu, anebo tu máme evropské smlouvy, tady mluvíme vlastně o e, nedostacích. Řekli jste vašim voličům toto ještě předtím, než šli k volbám. E, takže prosím, otočte se, e, vraťte se zpátky, začněte respektovat evropské hodnoty. Polsko by mělo zůstat v srdci Evropské unie. Děkuji. Paní kolegyně Inetfeld, nepřijmete modrou kartu? Od paní Zalevské. Ano? Dobře, paní Zalevská. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, vážená paní kolegyně, eh, vy tady používáte formulace eh, a přitom nemáte sebe menší tušení. Neměla byste nám poskytnout příklad, příklad takové čistky týkající se soudců ve svrchovaném svobodném Polsku. Dejte nám nějaké příklady porušování nějakých evropských hodnot. Ehm, Poláci milují Evropskou unii a eh, chtějí ale eh, také mít justiční reformu. Ehm, prosím, dejte nám zcela konkrétní příklad. A eh, poprosím pana předsedajícího, aby se postaral o to, že to nebudou jenom nějaká hesla z tisku, ale prosím o poskytnutí konkrétních příkladů. Paní Infeld, vážená paní kolegyně, nemusíte mě brát za slovo. Můžete se podívat na to, co říkají polští soudci, kteří sedí tady na galerii. A pokud nebudete naslouchat soudcům, kteří přísahali lojalitu vůči polské ústavě. Měli byste možná poslouchat nestranému stanovisku Evropského soudního dvora. Pokud toto neuznáte, tak nemůžete být členem Evropské unie. Herzlichen Dank, äh, Frau Strick-Tinecke Paní Strik. Děkuji, pane předsedající. Minulý víkend soudci z více než dvacítky evropských zemí se schromáždili ve Varšavě na podporu polských kolegů v boji za nezávislost soudnictví a dostalo i podporu mnoha polských občanů, kteří volají potom, aby Evropa konala. My tedy tleskáme tomu, že se komise obrátila na soudní dvůr s žádostí o dočasné opatření, které by mělo přimět polskou vládu zastavit činnost disciplinární komory. Ale jak víme, toto řízení eh, se dotýká jenom jedné z mnoha hrozeb pro právní stát v Polsku. Soudci z celé Evropy vystoupili proti této nebezpečné reformě. Eh, naši eh, představitelé, naše vlády zůstávají nechávají sticha. Nebyla formulována žádná doporučení na adresu polské vlády, žádná žádná slyšení a žádné eh, právní eh, kroky jako mezistátní stížnosti. To jsou všechno kroky, které rada může přijmout i bez dosažení jednomysleného rozhodnutí. A moje otázka na radu a prostřednictvím rady i na ostatní členské státy je jednoduchá. Jak daleko musí zajít polská vláda, než začnete aktivně hájit naše evropské hodnoty? Děkuji. Děkuji. Přijímáte modrou kartu? Ano, přijímám. 277 eh, číslo, prosím. Please, a question, please. Prosím o otázku. Szanowni Państwo, ja chciałbym, abyście Państwo odnieśli wrażenie... Děkuji. Dámy a pánové, pravděpodobně máte nyní pocit, že je tady nějaká vnitropolská debata. Proto to nebudu reagovat na to, co řekli kolegové z občanské platformy, ale zareaguji na řečníky z jiných zemí. Kde jste byli, když eh, tajné služby zasáhly v redakcích eh, magazínu First? Kde jste byli, když došlo k policejním provokacím? Kde byla tehdy Evropská komise? Řečník je přerušen eh, předsedou. ještě jednou chci zdůraznit, že zde jsme se schromáždili proto, abychom diskutovali o prohlášení Rady a Komise o slyšeních podle článku 7.1 Evropské smlouvy. Základ je zpráva komise a tento základ, tato báze obsahuje fakta, o kterých nyní diskutujeme. A proto se dostávám k odpovědi na otázku pana kolegy a poté budeme pokračovat v naší rozpravě. Já na tuto otázku odpovědět nemůžu, protože je to naprosto nahodilé. Tady hovoříme o ohrožení právního státu v Polsku. A opravdová demokracie uznává oddělení eh, pravomocí ve státě, ty pojistky, které potřebujeme proto, aby nejenom většina, ale také eh, menšina měla svá práva zaručená. A to je právě ohroženo. A já bych doufala, že polští občané a zejména polští politici se na to podívali, jaká pravidla má Evropská unie v této oblasti a e, uvědomili si, kde e, to nefunguje. Maximilian uh, za ID má slovo. Ja. Pane. Pane předsedo, dámy a pánové kolegové, já jsem praktikujícím právníkem v Německu a samozřejmě soudci jsou jmenováni ministerstvem spravedlnosti. Dělba moci znamená, že soudce je svobodný ve svých rozhodováních v konkrétních případech ale pro boha přece to neznamená, že soudci si sami mohou vybírat, kdo se stane soudcem, jak budou postupovat, jak budou vypadat postupy a procesy před soudem a tak dále. A je polským specifikem, že soudci sami o sobě eh, své kolegy, své předsedy určují a své kolegy. A to je praxe, která je teď překonána. Ta vlastně teď ruší dělbu moci. Dělba moci říká, soudce je vázaný na zákon, ale neznamená to, že se odvolává sám sebe, že, po, že dojde k povýšení díky jeho osobě samotné. A to je rozdíl. A proto jsem tady ohromen, jak teď ve jménu dělby moci se tady žádá přesně toto přerošení dělby moci udržet a doufám, že to polská vláda vydrží. Já bych rád poté, co v současné době eh, máme mnoho modrých karet a velice pozdě se tyto karty přihlašují s vyhnutím ruky. Moc vás žádám, abyste začali využívat elektronický systém, abych viděl správně pořadí těch přihlášených. A na druhé straně, abych také věděl, kdo se chce ptát, abych v této mm, spíše rozbouřené diskusi mohl dodržet specifický řád a pořádek. A teď se přihlásila paní Višněvská. Pane předsedající, šanovní państwo. Pani... Děkuji vám. Dámy pánové, komisařka Jourová řekla polským orgánům, že mají konzultovat komisi, pokud jde o změny justičního systému. Takže já vám říkám toto. Evropská unie není nějakou unii sovětských republik. My jsme unie států, které jsou združeny stejným cílem, stejnou misí, ale jsme nezávislými státy a chceme a udržíme si naši svrchovanost, naše kompetence. Polsko je hrdou, demokratickou, svobodnou zemí a nezasloužíme si, aby se dobré jméno Polska v tomto parlamentu očerňovalo, poskvrňovalo. Máme eh, opozici, kterou máme v Polsku a jejím eh, cílem je poškodit reputaci Polska v zahraničí. Tohle je skvělý příklad dezinformace, eh, který je na úkor našeho vlastního státu. Podívejte se na tento parlament, máme tu zástupce různých eh, stran z různých zemí, ale žádná opoziční strana se nechová tak strašně jako eh, eh, ti zástupci té takzvané občanské platformy u nás. Dámy a pánové, o, čo, o co tady vlastně jde? Tak je možné si trošku jaksi vyzkoušet vodu, abychom viděli, jak, eh, nakolik můžeme přebírat kompetence členských států. Ale, takže drahá opozice, až se vrátíte do Polska, jak to vysvětlíte eh, polským eh, poslancům, že tady chcete dělat nějaké vazby na evropské fondy? Akceptujete modrou kartu? Prosím, tak. Prosím, ano. Od paní Lukaševské. Aha zawsze państwo się domagacie konkretów więc já chciałabym zadać konkrétní pytanie. mi pořád e, e, žádáte abychom uvedli konkrétní fakta tak mi ukažte nějaký zákon nebo jeho ustanovení v té vaší takzvané reformě justice, které by zlepšilo fungování justice a na základě něhož by Eh, byla respektováno oddělení pravomocí. Odpověď? Kdybyste eh, byla schopná pochopit, eh, o co se tady jedná, tak byste to věděla. Všechna ta ustanovení mají za cíl zlepšit fungování justice. V minulosti polská justice velmi často utlačovala práva běžných občanů. Právo a spravedlnost vyhrálo dvakrát po sobě volby právě proto, že jsme slíbili našim občanům, že budeme reformovat naše soudnictví. Paní Regosira. Gracias. Děkuji. Soudci pro následování eh, díky respektování právního státu kriminalizace sexuálního vzdělávání na školách, pro následování eh, svobodu, svobody projevu, eh, porušování lidských práv a je dramatické, že k tomu dochází k jedné ze zemí Evropské unie. Je třeba, abychom působili na to nejenom, aby polská vláda dodržovala eh, umluvu chartu lidských práv Evropské unie, ale je třeba také normalizovat diskuse extrémní pravice Eh, vidíme, že eh, ultrapravice eh, se snaží tady desintegrovat, se snaží tady přepisovat historii, kriminalizovat antifašistický boj. To by byl ústupek extrémní pravice. Nebuďme spiklenci těch, kteří nás chtějí vrátit do doby temna. Je třeba hájit antifašistickou Evropu. Děkuji vám. A nyní má slovo kolega González Pons. Já jsem eh, pohnut skutečně tím pochodem eh, polských soudců. Žádáme polskou vládu, aby respektovala polskou ústavu, což je také Evropská ústava, aby eh, ctili polské soudce, kteří jsou i evropskými pol, soudci a polský justiční systém, který spadá k evropsk, do evropského systému. A toto žádáme po všech státech, všech zemích, ať už jsou z východu, západu, severu či jihu. Hájíme právo polského lidu na nezávislý eh, systém soudnický, soudnictví, v který mohou věřit. Neutočíme na polskou vládu, ale hájíme polský lid, protože pokud si musíme, máme vybrat mezi polskou vládou a polským lidmi, lidem, víme, na čí straně budeme stát. A na závěr. Kolegům z EKR. Uvědomujete si, nakolik vaše vláda poškozuje vaši zemi? Pan, pane Ponci, přijímáte modrou kartu od pana Čarneckého? Ano, takže pane Čarnecký, máte slovo. Děkuji. Já jsem chtěl říci, že eh, polští občané, o kterých jste tady hovořil, nám dali vítězství ve volbách, a to několikrát, takže vám eh, děkuji za tuto připomínku. A vzhledem tomu, že teď eh, mluvíme o Evropské unii, tak pro nás to je všechno velmi důležité, protože jsme také členský stát. Jak byste okomentoval to, že vaše země ignorovala rozsudek Evropského soudního dvora v případě katalánských europoslanců. Ponc. Pane Ponci? Um, I have two words. One in English. Můžu eh, říct dvě slova, jedno v angličtině. Lžete a ve španělštině to lžete, totež. to Nejvyšší soud španělský akceptoval rozhodnutí Evropského soudního dvora. Takže je absolutní rozdíl eh, eh, mezi tím, co říkáte a co říkám já, protože vy lžete a jste lhář. Nun, nun is... A nyní se o slovo přihlásil moje kolega místo předsedkyně paní Katarina Bárly. Děkuji vám. Včera Komise EU u Evropského soudního dvora eh, zadala eh, aby se okamžitě zastavila eh, práce disciplinární komise polských soudců. Je třeba, aby se rychle jednalo, co se týče toho prvního zákona proti diskriminace PIS prohrála svou většinu nedávno a vidíme, co se děje v takových režimech, když se prohrají volby na předsedu Senátu, je útočeno špinavými kampaněmi. Právníci a právničky šli nedávno do ulic, odvážní lidé, a tady máme také velice odvážné advokáty a advokátky, kteří k nám přijeli. Já jsem paní Šliterová, Šliterou pochopila, takže tito lidé těmto lidem nehrozí žádné důsledky za to, že sem přijeli a hovořili s námi. Beru vás tedy za slovo a jsem napjatá, co řeknete těmto, mnoha těmto soudcům a soudkyním, které už teď musí trpět následky, když chtěli aplikovat evropské právo. Co se teď děje v Polsku je vysoce dramatické. Je to útok na, na základy Evropské unie Vláda chce zakázat soudcům a soudkyním aplikovat evropské právo. A když tady hovoříme o minulosti, proč prosím pěkně jste nominovali do ústavního soudu Stanislava Petroviče, který v 80. letech za komunismu tenkrát pronásledoval opozici. To mi prosím pěkně vysvětlete. Děkuji vám, pan Jaký Patrik. Děkuji. Vzhledem k tomu, že náš režim je tak špatný, jak říkáte, tak co bychom mohli říct o tom vašem, který eh, má jenom polovinu naší podpory? Myslím, že je velmi charakteristické, že pořád eh, se tady hovoří velmi obecně. Nikdo zatím neřekl, jak by měl být ten výběr soudců v Polsku spolitizovaný. Mohli bychom se například ptát komisařky Jourové, jak jsou soudci vybíráni v České republice. A kdybychom zašli do konkrétních podrobností, tak eh, bychom také zjistili něco podobného. A víte vůbec vy, jak jsou ti volci, v, soudci vybíráni v Polsku a, a umíte to srovnat s tím, jak jsou vybíráni v Německu? Nedávno jeden německý poslanec byl učiněn soudcem a vy tady máte tu drzost hovořit o nezávislosti justice? A nebo můžeme mluvit o francouzských právnicích, kteří byli odvoláni z odvolacího soudu ve Francii. Vy vidíte Polsko jako překážku protože Polsko už není závislé na Německu a nechceme přijímat uprchlíky, které vy nám chcete vnutit. Polsko je svrchovaná země a to je pro vás velký problém. Děkuji. Ze strany komise může být pak zodpovězena tato otázka. Teď tady nemám žádnou žádost o modrou kartu, nebo mám? Mám. Od paní Donatany. Ani Donat. Paní Donát. Frau Paní Donát. Uh, Děkuji. Já vím, že jste velmi dobrý eh, v tom ukazování na členské státy, ale vraťme se k polské záležitosti. Oni představili tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu změny toho systému části toho jsou proti eh, evropskému eh, právu. Ovšem má otázka je, jaké veřejné konzultace předcházely přijetí eh, tohoto zákona? Podle soudců nebyly žádné veřejné konzultace. Takže budete se řídit rozhodnutím Evropského soudu a nebo budete ignorovat tato rozhodnutí, budete se pouze řídit příkladem maďarských a jiných kolegů. To je zresztą charakteristické, že paní mluví co o lámání práva, nevzkazuje paní... Je velmi charakteristické, že vy jste tady obvinila nějaké porušení práva, ale neřekla jste nic specifického. Kolega ze Španělska obvinil mého kolegu ze lži. Ale jestliže tak kdy vy propustíte ty zavřené kolegy? Děkuji, další řečník. Excuse me. E Promiňte, naším dalším řečníkem za PPE je pan Lenárs. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V sobotu jsme viděli, že soudci z mnoha zemí šli do ulic spolu s polskými kolegy, aby protestovali proti vytunelování eh, jejich práv. Je to nový krok. Došlo k novému kroku při odstraňování nezávislosti polských soudců a právní stát nemůže existovat, když neexistují nezávislí soudci a nezaujatí a mm, mají se tady nasadit brýle moci e, v spravedlnosti a v Evropské unii nelze spolupracovat s jinými zeměmi, opíraje se o vzájemnou důvěru. My podporujeme počin Evropské komise, polský stát musí být chráněn, e, soudci nesmí zůstat osamoceni, musíme jim všichni pomoci. Děkuji vám mnohokrát, paní Birgit Cipel. Děkuji vám. Demokracie v Polsku je v nebezpečí. Tam parlament schválil navzdory masivním protestům zákon k dalšímu, disciplinová, dis, dalšímu povolávání k disciplině soudců. Musí počítat s tím, že mohou být propuštěni a plně právem se tady hovoří o nasazení náhubku. Na Dnešní diskuse následují po dalších diskusích, které se vedly v minulých letech a já se cítím eh, prostě jako v takovém neustálém kruhu, ve kterém se to točí. Eh, tady se odvoláváte na netransparentní slyšení, která nevedou do ničeho a jak dlouho se bude ještě komise zaobírat eh, postupem pro porušení pravidel. Je třeba využít všechny nástroje pro demokratickou Evropu, kde vládne právní stát, než bude příliš pozdě. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně. A teď se přihlásil ke slovu pana Francesc Fitzgerald. Máte slovo. Bez našich hodnot, jako jsou lidská práva, svoboda projevu, demokracie a zásadně také právní stát, Evropská unie nemůže existovat. Tyto hodnoty eh, nás řídí v naší každodenní práci, je to základ toho, proč jsme vlastně Evropané. A proto také o těchto věcech dnes debatujeme, a to proto, že tyto principy a hodnoty jsou v Polsku ohroženy kroky současné polské vlády. Bylo zahájeno řízení podle článku 7 smlouvy, zatím ale nepostoupilo příliš, je tady příliš mnoho témat, o kterých je potřeba jednat. Já upřímně doufám, že polská vláda změní eh, své směřování tak jak ji to e, doporučila komise v prosince. Vyzývám ji k tomu a doufám, že přestane popírat realitu. Pokud k tomu ale nedojde, tak musíme postupovat s tou druhou možností. Rada musí také projednat e, tento článek 7, protože zdržování už není e, dále možné. A měli bychom podpořit i soudce v celé Evropě. Měli bychom bránit právní stát, protože právní stát si naši ochranu zaslouží. Děkuji, pan Cimoševič. Děkuji. Polská vláda likviduje postupně právní stát. Parlament v Polsku přijal zákon, který trestá soudce za to, pokud budou provádět rozsudky, rozsudky evropských soudů. V tom případě přestane platit právní stát. Předseda Senátu, který eh, přijel za paní Jourovou o těchto věcech diskutovat do Bruselu, byl obviněn z toho, že poškozuje polské zájmy. A státní zástupce v Polsku eh, ho obvinil z neústavních eh, kroků

Pan Robert Pietroň. Mám tady špatné zprávy pro vás. Tři soudy jsou stále ještě naživu, dokud jsme naživu vy. Můžete tady křičet tak, jak chcete, můžete se eh, snažit na nás házet špínu, ale polská společnost eh, bude probuzená a bude hájit eh, ústavu, zásady právního státu v naší zemi my budeme stále ukazovat, že a tady toto je též tady v nezávislém Evropském parlamentu, eh, protože vy jste ohrožením zásad právního státu v Polsku. Já vás teď varuji. Pakliže budete pokračovat na této cestě, tak se dostanete do ještě větší izolace, přiblížíte se Bělorusku a Rusku eh, a mm, podléháte stejné manipulaci, které provádíte stejnou manipulaci, která se provádí v těchto zemích. Vy eh, jste neokomunistickou elitou v Polsku a máte, a re, máte své zástupce i na soudních dvorech. Vy nikdy neprojevíte solidaritu, ale nikdy ji nezlomíte. A teď je na řadě Jan Murešan. Děkuji, pan předsedo, drazí kolegové. Já jsem z Rumunska a v Rumunsku předchozí vláda se pokusila oslabit Eh, justiční systém a ovlivnit eh, a oslabit tak právní stát. A viděli jsme, kolik lidí vyšlo rázně do ulic, aby hájili eh, právní stát s evropskou vlajkou a očekávali, že Evropská unie a její instituce budou při nich stát. Co jsme udělali? prezident zvolal referendum a lidé se vyslovili zcela jasně. 85% lidí řeklo, že chtějí silný justiční systém, že nechtějí nějaké netransparentní změny ze dne na den a nějaké masové amnestie eh, eh, a tak dále. Takže já vám říkám a říkám teď i pol, polskému lidu, slyšíme vás, stojíme při vás, hájíme vás a říkám to tež soudcům v Polsku, je, naš, je naš, to naše povinnost, budeme s vámi stát, budeme stát při vás, eh, při hájení evropských hodnot v jakémkoliv koutě Evropy a jakákoliv snaha zastrašovat soudce je nepřijatelná. Evropský parlament bude proti tomu silně bojovat. Děkuji mnohokrát. A nyní paní Thunhofstein. Vy máte modrou kartu? Pane Murešane, akceptujete modrou kartu? Podívejte se, já eh, to akceptuji, protože bych rád mluvil víc. Paní Thunhofstein. Vážený pane kolego, vy jste hovořil velice jasně a silně a já mám otázku. Ráda bych se vás zeptala, jak byste nazval využívání disciplinárních postupů proti soudcům a dám vám konkrétní příklad, protože jeden z těch soudců je tady pan Valdemar Žurek, pan Justišin Tulia Markěvič. On má 55 postupů disciplinárního druhu, protože aplikoval verdikty Evropského, rozsudky Evropského soudního dvora. Jak byste tedy vy nazval tento postup? Děkuji vám, drahá kolegyně, za vaši otázku. Kdykoliv politici Eh, chtějí eh, prosazovat svou eh, moc, budou vždycky atakovat, atakovat opozici a budou chtít mít takové soudce, které budou mít pod kontrolou, stejně tak jako státní zástupce chtějí podkopávat nezávislost soudců a spravedlnosti a soudnictví. Mm, soudnictví je nezávislá moc ve státě a tak by tomu mělo být i nadále. Děkuji vám mnohokrát. A než eh, přestoupíme ke Catch the Eye, přihlásil se ještě pan Alokovič. Michael? Pane předsedající, paní państwo, Děkuji. Myslím, že jsme tady slyšeli mnohé o tom, jakou dnes máme v Polsku vládu, propagandistickou, ukřičenou, ale tady nejde eh, jenom o Polsko, jde tady o celou Evropu, o prosperitu, budoucnost pro naše děti. Pokud dovolíme, aby eh, v jakémkoliv členském státě zkvétalo bezpráví, tak to bude náš vlastní konec. Pokud eh, soudci budou donuceni poslouchat politiky, pokud se <clears throat> politikům podaří je zlomit, tak to bude náš vlastní konec. Pokud dovolíme, aby eh, byli trestáni nevinní, tak to všechno bude naše vlastní chyba. Pokud se necháme eh, zaplavovat touto propagandou, tak je to naše vlastní chyba. To je tým, který hraje za pana Putina. A nyní se dostáváme k Catch the Eye. Máme tady několik žádostí o slovo a já dám příležitost eh, každé politické skupině. A pan Tomáš Zdechovský jako první. Pane předsedo, vážení kolegové, vážení přátelé, nikdo z vás nemůže říct ani slovo proti mně, že bych byl zaujatý proti Polsku

mockrát děkuju. Dámy a pánové, Polsko je jedním z největších národů Evropy. Evropské unie má dlouhou historii demokracie Dokonce tam byla určitá forma demokracie před jakoukoliv jinou eh, jiným moderním státem v Evropě. 45 let Polsko zápasilo za svoji nezávislost eh, v Sovětském svazu. A nějaká instituce, která sama eh, jmenovala politický soud, kdy je tu 28 politických najmenovaných soudců u Evropského soudního dvora, tak tato instituce která má vládu ve formě komise, která je zcela nevolená, ta nemůže eh, hnát ke spravedlnosti polskou stranu, která byla dvakrát zvolena, aby Polsku vládla. I, eh, a to ani ve, eh, co se týče reformy soudního systému. Takže co já vám říkám, spravedl, nenechte si to líbit, my vás podpoříme ve Spojeném království. Frau Beata Kemper. Paní Beate Děkuji, paní předsedající. Pan... Děkuji vám, pane předsedo. Paní Bědroni, vy jste blíže Bělorusku a Rusku, protože ti, kteří vás ve volbách podporují, jsou přímými následníky těmi, které, kteří zastávají ty takzvané vaše hodnoty. Vy eh, jste mm, psal eh, jeden zákon naší spravedlnosti. Drahá paní komisařko Jourova, vy říkáte, že musíme naslouchat soudcům. A kdy přijedete vy do Polska, budete hovořit se všemi tisíci oběťmi našeho soudnictví. Tisíce jich jsou jeden muž byl zavražděn, proto to prostě někoho zabil a víte, co se s ním stalo? Byl odsouzen za to, že chtěl někoho líbat. No, eh, další tady zapálili domy a stále ještě jsou na svobodě. Tak kdy přijedete do Polska, abyste hovořili, hovořila s oběťmi našeho soudnictví? Já vidím pana kolegu Gioda Adoru, v lépe řečeno nevidím ho tady, promiňte. A tím pádem jsme skončili rozpravu přihlášených řečníků a teď bych si dovolil dát slovo zástupci komise. Thank you, Mr. President. Uh, uh, Děkuji, pane předsedající Já bych se rád vyjádřil k některým z těch otázek, které tady padly ohledně eh, právního státu v Polsku. Chtěl bych se vrátit ke včerejšímu eh, rozhodnutí kolegia komisařů, které se obrátilo na Evropský soudní dvůr, aby přijal opatření v kontextu toho řízení o porušení povinností a aby došlo k přerušení disciplinární komory eh, v Polsku protože přes eh, to rozhodnutí Evropského soudního dvora a nejvyššího soudu teď běžní soudci, kteří implementují toto rozhodnutí, jsou předmětem kázeňského, kázeňského řízení. A ta disciplinární komora i nadále v Polsku funguje. Nedem k nenapravitelné škodě, kterou by to mohlo způsobit soudcům v Polsku, jsme se Eh, jsem napsal už v prosinci, aby eh, naše služba v komisi to monitorovala velmi bedlivě a aby eh, kolegium komisařů mohli rozhodnout o těch předběžných opatřeních, jak jsme o nich včera také rozhodli. Bylo to velmi naléhavé. Co se týče toho nového návrhu zákona, který je teď projednáván v polském parlamentu, Benátská komise by k tomu měla vydat své stanovisko a bylo by dobře, kdyby doporučení Benátské komise bylo plně implementováno v legislativním procesu v Polsku. Komise vyzvala polské úřady, aby nepokračovali eh, v projednávání toho návrhu zákona, dokud nebudou provedeny všechny potřebné konzultace. Stanovisko Benátské komise také ovlivní to, jakým způsobem to bude hodnotit komise. Slyšeli jsme tady výzvy o vytvoření nového eh, mechanismu pro právní stát a já vás chci ujistit, že Evropská komise se tím bude prioritně zabývat. Tento mechanismus by měl se vztahovat na všechny členské státy a měl by eh, sledovat eh, vývoj těch nejdůležitějších prvků právního státu ve všech zemích, a to včetně systémových problémů při přijímání zákonu, nedostatku efektivní ochrany eh, soudnictví, eh, schopnost bojovat proti korupci a dále eh, otázky spojené s pluralitou médií. To by nám mělo umožnit identifikovat včas problémy týkající se právního státu. A po dnešní diskuzi chci také dodat, že každý soudní systém v každém členském státě je odlišný a je potřeba se na něj dívat konkrétně. Nemůžeme uvést jedno konkrétní ustavení z jednoho členského státu a porovnávat to s jiným ustanením v jiném členském státě. Bez toho, abychom eh, neposoudili také kontext právního systému a systému eh, pojistek eh, demokratických v tom daném státě. Evropský soudní dvůr ve svém eh, rozhodnutí uvedl, že organizace soudnictví spadá do promocí členských států, ale faktem zůstává, že když je tato kompetence prováděna, tak členské státy musí splnit své povinnosti, které vyplývají z evropského práva. Právní stát je náš základ a nikdy nemůže být eh, porušován. Musíme zajistit, aby byl právní stát dodržován a to všude v Evropské unii. A na závěr, eh, pane předsedo, chci říci, že Evropská komise bude velmi podrobně sledovat vývoj v Polsku a eh, bude pokračovat v konstruktivním dialogu s polskými úřady. Zahájení řízení pro porušení povinnosti nevylučuje pokračování dialogu. Já jsem už byl, nebo budu, 23. 24. ledna na neformálním zasedání ministrů spravedlnosti Evropské unie a chci vyzvat pana Žobra, polského ministra spravedlnosti, aby využil této příležitosti a aby se mnou vedl konstruktivní dialog o těchto otázkách. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A teď s napětím očekáváme odpověď rady, máli nějakou. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vás znovu ujistila o tom, že předsednictví Rada jako celek věnuje velkou pozornost této záležitosti a vyvíjíme společné úsilí evropských institucí a snažíme se zabezpečit, aby státní práv eh, se zůstal základním kamenem našeho projektu. Na radě se diskutovala situace v Polsku v poslední